Proszę Państwa, rozpoczynamy merytoryczną część. Także zahajmy další bod našeho pożaru jednání. Informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích. Pan Scott žádá o slovo a pan Agnew. Děkuji. Jenem jménem skupiny FD navrhuji odklad tohoto hlasování. Legislativa byla uspěchána a stávající legislativa existuje, která však není řádně využívána. Můžete zopakovat svůj požadavek? Ano, pane předsedo, rád to zopakuju. Skupina EFD navrhuje odklad tohoto hlasování na základě toho, že tato legislativa je uspěchaná a na každý pád legislativa již v této oblasti existuje, ale není řádně využívána. Děkuji. Takže tomu rozumím tak, že musíme hlasovat o vašem požadavku, takže hlasujeme o požadavku na odklad hlasování. Odklad tedy na pozdější termín. Rozumím tomu tak, že navrhujete odklad hlasování. Je to tak?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 Prosím, vložte karty do hlasovacího zařízení, kdo je pro odklad. Za odložením čekáme, přečekáme ještě, by všichni... Takže budeme ještě čekat, aby všichni mohli rozhodnout. Mogę zapnout głosowanie. Takže končím hlasování. Ještě jsem to protáhl, abychom měli dost času. Takže 11 hlasů pro, 20 proti, 3 hlasy se zdržely. Takže budeme hlasovat. Takže hlasujeme o návrhu Komise o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu ve třetích zemích. Mám, dostali jsme 340 pozměňovacích návrhů a kvůli požadavku řeckého předsednictví, abychom se snažili se dohodnout v prvním čtení. Po hlasování budeme také hlasovat o rozhodnutí o vyjednávání s radou, abychom dos, dospěli k, v prvním čtení k dohodě. Samozřejmě budeme jednat s týmem německý zpravodaj a stínový zpravodaj. Pokud jednání nepovede k dohodě s radou během pléna, odhlasujeme zprávu, kterou dnes schvalujeme a toto hlasování bude základem pro první čtení. Takže hlasujeme. Pokud paní zpravodajka pokud paní zpravodajka chce promluvit, má možnost. Nechce promluvit? Výborně. Takže hlasujeme. Kompromisní návrh 1. Kompromis 1. Kdo je pro? My musíme nejprve hlasovat o návrhu 107.11 eh, paní Kalniete a eh, paní Patroneveš. O tom musíme hlasovat nejdříve. Eh, punkt 106 pani Patroneves został wycofany, a pozostał... Ano, 106 byla stažena a o dalších pozemcích návrhů se bude hlasovat později. Takže hlasujeme kompromis 1. Kdo je pro? Zahajeme elektronické hlasování. Zahajuji elektronické hlasování u kompromisu 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, je tu mnoho španělských kolegů, takže opakuji. Opakujeme hlasování. Kdo je pro kompromis 1? Zahajuje hlasování, hlasujeme elektronicky. Kompromis 1. Končím hlasování. Schváleno 26 ku 6. Dále kompromis 2. Kdo je pro kompromis 2? Končím hlasování. Schválili jsme kompromis 2. Dále pozměňovací návrh 145. Pozměňovací návrh pana Jára, Dese, Jegle a tak dále. Kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto, ale radši si to ověříme. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Děkuji. Schváleno. 146. Kdo je pro? Kde proti? Kdo je proti? Zahájil hlasování. Pozměnil návrh 146. Končím hlasování. Schváleno. 147, kdo je pro? Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Schváleno. 148, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Schváleno. 149. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 150. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 151. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Schváleno. 152. Kdo je pro? Kdo je proti? 153. Kde pro? Děkuji. Kde proti? 153. Kdo je pro? Kde proti? Schváleno. 154. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Schváleno. 155. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti. Schváleno. 156, kdo je pro. Kdo je proti. Zamítnuto. Dále kompromis 3. Kdo je pro? Končím hlasování. schváleno, takže přecházíme k pozměňovacímu návrhu Takže kompromis 4. Zahajuji hlasování. Zahajeme hlasování ke kompromisu 4. Končím hlasování. Schváleno. A pokračujeme pozměnce na 21, kde pro, kde proti, zamítnuto. 223, kde pro, 227 tedy. Pozměňovací návrh 227, kdo je pro? 227, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 26, kdo je pro? Pozměňovací návrh 26. Děkuji. Kdo je proti? Schváleno. 228, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 229. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Schváleno. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 230. 231. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. A nyní 229. 29. Pouze 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 232. Kdo je pro? 232. Kdo je proti? jde proti, schváleno. 30. Ale nejdříve ještě 235. 235, kde pro, kde proti, schváleno. A nyní pozměňovací návrh 32. Zpravodaj, kde je pro? Děkuji, kde je proti? Schváleno. 237. Kde pro? Děkuji. Kde proti? Ještě si to ověříme. 237. Zahaju hlasování. Děkuji. Schváleno. A druhá část. Zahajuji hlasování. Kdo je pro druhou část? Děkuji. Kdo je proti? Schváleno. Pozňovací návrh 33 zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 238 pana Dantena, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Další návrh je identický. 240 nyní, kdo je pro? 240, kdo je proti? Zamítnuto. A nyní kompromis 7. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Děkuji, končím hlasování. Schváleno. Pokračujeme. Pan předseda hlasování přerušil. Pokračujeme tedy pozměnce návrhem 242. Kde je pro? Kde je proti? Zamítnuto. 243. Kdo je pro? Kdo je proti? Elektronicky si to ověříme, zahajuje hlasování u návrhu 243. Děkuji, končím hlasování. Schváleno. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. A nyní přecházíme ke kompromisu 6. Zahajuji hlasování elektronicky u kompromisu 6. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Třista devatenáct. Další pozměňovací návrh je identický se 320. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Schváleno. A postoupíme dále. Elektronické ověření bylo požadováno u návrhu 319. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 319. 321. Pan předseda se opravil, kde pro, kde proti. Zamítnuto. 322. Kdo je pro? Dobře. 321. Ověřujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 322. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 323. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 324. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 325. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. čtyřicet. pět, Kdo je pro? Proti? Schváleno. Třista dvacet devět. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Čtyřicet šest a 330 dohromady, je pro, proti, schváleno. 331, kdo je pro? Proti? Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování o pozměnce návrhu 331. Končím hlasování. Schváleno. 332. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to elektronicky. 332 zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Třista kde pro? Kde proti? Schváleno. 47. kde pro? kde proti? Schváleno. A nyní úvodní ustanovení. Nejdříve první zpravodaj, kdo je pro. Pozměňovací návrh 1 zpravodajky, kdo je pro. Kdo je proti? Ověříme to elektronicky, zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 1. Končím hlasování. Schváleno. S velkou většinou. Padesát jedna. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Schváleno. Padesát dva, Kdo je pro? jde proti. Ověříme to elektronicky, zahajuje hlasování u 52. Končí hlasování. Zamítnuto. 54. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Schváleno. 55, kde pro? Děkuji, kde proti? Schváleno. 61, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Schváleno ale ještě to radši ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování u návrhu 61. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Identický s návrhem 71. Kde pro? Děkuji. Kde proti? Ověříme to elektronicky. Pozměňovací návrh 5. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 77. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zamítnuto. Osmdesát tři. Kde je pro? Kde je proti? Zamítnuto. 84. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Schváleno. A jdeme k, k návrhu 87 pana Marinesku. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Schváleno. Další návrh 88. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 90 paní Ajuzo. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 91. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 10. Zpravodajky. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Schváleno. A nyní závěrečné hlasování o upraveném návrhu. O návrhu tedy bylo, jak byl upraven, hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh byl schválen. A nyní hlasování o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. O návrhu legislativního usnesení tedy hlasujeme. Končím hlasování. Hlasování bylo ukončeno a návrh byl schválen. A nyní hlasujeme o rozhodnutí vstoupit v jednání s radou. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování, bylo to také schváleno. A nyní budeme eh, hlasovat o složení vyjednávacího týmu. Zahajuji hlasování. Hlasování, tedy o složení, hlasovat, o složení vyjednávacího týmu. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Děkuji vám mnohokrát. Takže jsme ukončili hlasování tímto bodem. Ale máme tu ještě odhlasovat dvě věci. vidím, že se snižuje počet přítomných. Paní zpravodajka pustila kolegy pryč a přejdeme k dalšímu bodu. Je to stanovisko k návrhu usnesení pana Silvestrise o řešení problému toulavých zvířat. Je to stanovisko v podobě dopisu. Na zkuze koordinátorů jsme rozhodli o přípravě stanoviska ve formě dopisu a podle jednacího řádu EP a bude to předáno předsedovi parlamentu a komisi. A podle stávajících interních požadavků takové stanovisko bude schváleno příslušným výborem a zahrnuto do dopisu předsedy výboru, který předá výsledky hlasování a požádá předsedu, aby to předá příslušným institucím. Sekretariat výboru Agri připravil a rozeslal návrh dopisu vycházejícího z usnesení a zahrnující návrhy ze schůze koordinátorů. Termín pro podání připomínek bylo do 26. února a navržený dopis bude předmětem hlasování. Kdo je pro tento návrh stanoviska? Kdo, zvedněte ruce. Kdo je pro schválení návrhu stanoviska? Takže budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Děkuji. Končím hlasování. Takže jsme schválili návrh stanoviska a bude předložen v podobě dopisu předsedovi Evropského parlamentu. A nyní přecházíme k dalším bodům výměna názorů o rozpočtu na rok 2015. Pravodaj za náš výbor je pan Nikulesku. A schválíme dopis popisující priority výboru. Rozpočtový proces v letošním roce se liší od minulých let kvůli volbám do EP a bylo dohodnuto, že specializované výbory nebudou sestavovat stanovisko o svých prioritách na rozpočet 2015, ale místo toho výbory zašlou dopisy obecnému zpravodaji a v tom dopise výbory sdělí své priority obecnému zpravodaji. A dopis byl připraven panem Nikuleskem za náš výbor jakožto osobou, která odpovídá za náš výbor. Návrh dopisu pana Nikoleska s prioritami našeho výboru byl rozeslán koordinátorům v únoru a byli vyzváni, aby komentovali návrh dopisu. Verze dopisu byla také zaslána všem členům výboru. Takže dopis, o kterém dnes hlasujeme, je výsledkem neformálních konzultací na úrovni koordinátorů. Po hlasování bude dopis odeslán eh, obecnému zpravodaji pro rozpočet. Návrh je ve vašich složkách než přistoupíme k hlasování, chci dát slovo navrhovateli panu Nikuleskovi. Máte slovo, pane Nikulesku. Děkuji. Nejdůležitější věcí bylo to, co jste již řekl, takže nemám nic, co bych zde chtěl zde v tomto čase zmínit. Vzhledem k tomu, že jde pouze o dopis, nemohli jsme zahrnout všechny věci, které jsme si přáli zahrnout, ale zdůrazím dvě věci. Za prvé rok 2015 je prvním rokem plné realizace reformy CZP a to vyžaduje alokaci dostatečných prostředků pro všechny součásti SZP, například opatření pro životní prostředí. Dalším klíčovým prvkem jsou prostředky pro řešení zemědělské krize. V rozpočtu 2015, které jsou nevyčerpány a které by měly být využity pro zemědělské dotace v následujících letech. Jak jste uvedl, pane předsedo, dopis byl již rozeslán kolegům, kteří zastali své připomínky, ale přesto s radostí slyším, že pokud jsou další připomínky, tak je třeba je zde přednést. Předpokládám, že nejsou komentáře. Máme spoždění, to je v pořádku, takže pane Nikolesku, díky za další informace. A nyní hlasujme. Zahaju hlasování. Kdo je pro? Zaslání dopisu v podobě, kterou připravil pan Nikolesku. A po konzultaci s koordinátory zahaju hlasování. Končím hlasování. Děkuji mnohokrát. Dopis byl schválen výborem a bude zaslán obecnému zpravodaj pro rozpočet. Chci poděkovat panu Nikoleskovi a rozprava k tomuto bodu je ukončena. A přejdeme k poslední části. Máme téměř hodinové prodlení. A nyní zahájíme slyšení na téma Mezinárodní rok rodinných farem. Je to důležitá součást evropského modelu zemědělství. Takže tentokrát eh, vyslechneme velmi zajímavé prezentace, ale nejdříve si dáme pětiminutovou přestávku, abychom mohli přivítat naše hosty a členy panelu. Takže pět minut přestávka. Proszę Państwa, rozpoczynamy zapowiedź po krótkiej przerwie. Vážení kolegové, po krátké přestávce, která se nám trochu prodloužila, budeme pokračovat v další části našeho zasedání. Jedná se o velice důležité téma, slyšení na téma Mezinárodní rok rodinných zemědělských podniků. se na to díváme v Evropské unii. Víte, že letošní rok byl tedy vyhlášen Mezinárodním rokem rodinných zemědělských podniků. Je to iniciativa FAO. A my ve svém výboru jsme se, našem výboru jsme se rozhodli přispět k této důležité iniciativě uspořádáním dnešní konference. Vyslechneme si řadu vystupujících vědců, badatelů, specialistů na rozvoj, ale vyslechneme si i zástupce zemědělců. Budeme tady mít také zástupce FAO. Rodinné zemědělské podniky jsou takové podniky nejen vlastněné rodinou, ale také eh, to jsou podniky, kde rodina vlastně představuje hlavní část té pracovní síly. Je to takový tradiční model zemědělství a je celkem častý v Evropské unii. A typická je pro něj velká různorodost, samozřejmě to záleží na jednotlivých členských státech a eh, my tu různou situaci v členských státech známe i díky složení našeho výboru protože pracujeme ve svých volebních obvodech. Jsou samozřejmě i další modely zemědělství, o kterých si také dnes něco dozvíme. Rodinné zemědělské podniky jsou ideální pro zprávu přírodních zdrojů, eh, ochranu životního prostředí, a také vlastně poskytují různorodé, eh, různorodou nabídku potravin pro spotřebitele. Dalším důležitým znakem, který je někdy relevantnější mimo Evropu, je boj proti eh, hladu. A v dnešní diskusi bych chtěl dát slovo poslancům tohoto výboru a samozřejmě, pokud budeme mít čas, i dalším účastníkům. Dnes dopoledne si tedy vyslechneme tři výzkumníky. Paní Davidovou z Kentské univerzity, se kterou už jsme se v našem výboru setkali, takže vás tady zase vítám. Dále eh, paní Henesejovou z výzkumného ústavu pro ekonomiku venkova z Irska a dále eh, paní doktorku Plas, která je eh, tedy výzkumnicí na univerzitě v Göttingenu, ale také je působí v zemědělství. A než tedy dáme slovo našim hostům, Eh, tak jako prvnímu dám slovo paní Villareal, která je ředitelkou úřadu FAO pro potraviny a eh, organizaci zemědělství. A právě má na starosti také ten Mezinárodní rok rodinných zemědělských podniků. Dovolte, abych tady mezi námi také přivítal zástupce komise i všechny další účastníky. Eh, my jsme tady dnes ráno probírali velice složitá témata, hlasovali jsme a teď tedy můžeme konečně se věnovat i takové intelektuálnější práci, diskusi o rodinných zemědělských podnicích. A já tedy nejprve dám slovo zástupkyni FAO. Good morning to all. Dobré dopoledne. Jsem velice ráda, že tady jako zástupkyně FAO mohu dnes být a že mohu hovořit o této otázce, která je velice důležitá v té globální um, agendě. Takže já doufám, že budeme moci vést zajímavou diskusi. Chtěla bych tedy dnes dopoledne hovořit o takových základních otázkách rodinných zemědělských podniků, zmínit se o úloze eh, FAO, pokud jde o Mezinárodní rok rodinných zemědělských podniků a také eh, potom zmíním závěry. Pokud tedy ty rodinné zemědělské podniky, ty jsou velice různorodé na světě a i v rámci jednotlivých regionů a zemí. Když hovoříme o rodinných podnicích, tak mohou mít různou velikost. Máme velice velké rodinné farmy, ale také malé farmy, jak uvidíme i dnes. Skutečně tady panuje veliká různorodost, pokud jde o přírodní zdroje, k němž mají přístup, pokud jde o finanční zdroje a i další zdroje. Máme velice bohaté rodinné podniky, máme také velice chudé rodinné podniky, které e, jsou skutečně na hraně soběstačnosti. Nicméně víme, že když ty rodinné podniky mají dostatečnou podporu, tak e, mohou e, skutečně naplnit svůj potenciál, být velice produktivní, zvyšovat úroveň produktivity, ale aby toho dosáhli, tak potřebují potřebují určitou podporu. A o té právě tady chceme dnes hovořit. Pro většinu rodinných eh, podniků eh, se nejedná pouze eh, o zemědělskou výrobu, ale i o životní styl. A to je zjevné Vyplývá to prostě ze všech rozhovorů, které my třeba v rámci naší organizace vedeme. Co tedy přesně je eh, rodinný podnik? Je to eh, je obtížné vlastně definovat ten eh, rodinný podnik, protože je to velice různorodé, jak jsem říkala. Je tam takovým společným rysem to, že vycházejí tedy z pracovní síly rodiny, ale nejen, mohou tam být i placení zaměstnanci, diskutuje se o tom, kolik jich tam může být, aby to ještě byla rodinná farma, ale obecně tedy tam pracuje především rodina a také to vlastní a řídí rodina. Takže to je takový společný rys, který můžeme nalézt v celém světě, pokud to je definice rodinného podniku, ale zatím se skrývá celá škála těch podniků podle toho, jestli jsou velké, malé. Víme, že se nejedná jenom o zemědělství, během tohoto roku rodinných zemědělských podniků chceme právě zdůraznit, že sem patří třeba i malí eh, nebo drobní rybáři a také lidé, kteří pracují v lesnictví, protože tam i najdeme eh, rodinné podniky. Když eh, mluvíme o rodinných podnicích, tak eh, to skutečně zahrnuje aspekty. Je tady aspekt eh, ekonomický, tedy zemědělská výroba, ale také tady jsou takové sociální, kulturní aspekty, které definují ty rodinné zemědělské podniky oproti jiným modelům výroby. Důležitá věc, eh, která je velice obvyklá, je solidarita mezi členy. Samozřejmě to neplatí u Eh, průmyslovějších modelů výroby. Rodinné farmy většinou jsou ve vlastnictví rodiny, takže na tom mají zájem, zájem na eh, udržení podniku, tak aby je mohli předat dalším generacím. A oni tedy řeší i otázku přírodních zdrojů a jejich zájmu, aby to řešili udržitelně, protože vědí, že ten jejich podnik tady prostě musí zůstat i pro další generace. A je tady určitá, určitý tady aspekt té udržitelnosti z hlediska životního prostředí, co prostě po sobě zanechají pro další generace. A to už je vlastně obsaženo v samotné definici té, toho rodinného podniku. U průmyslovějšího zemědělství také najdeme některé eh, podniky, které se tím zabývají, ale hodně z nich prostě funguje tak, jako kdyby žádná budoucnost nebyla. Jako kdyby prostě eh, už neměly přijít žádné děti či vnuci. Takže tohle je další důležitý znak rodinných podniků. A z toho kulturního pohledu samozřejmě eh, také tady je různorodost ohledně toho, co je rodina. Nemusí to být prostě jenom to jádro manžel, manželka a děti, ale Někde to může být eh, vlastně chápáno šířeji, kde jsou vlastně zapojeny i eh, různé generace, eh, prarodiče, strýčci a podobně. A v některých zemích také máme poligamní rodiny, kde je tedy jeden manžel a několik manželek, ale také to jsou vlastně rodiny, které třeba provozují zemědělský, rodiny, zemědělský podnik. Takže i z toho kulturního hlediska máme uh, také různorodé pohledy na ten, na ten rodinný podnik. Pokud jde o to, co produkují. Tak víme, že produkují podstatnou část výroby v některých velice důležitých oblastech, jako je například eh, rýže. Tady to vidíte, 94% rýže celosvětově pochází z rodinných podniků, potom banány, káva, ale také komodity jako bavlna. To jsou eh, produkty, které eh, se pěstují především na rodinných farmách. Celosvětově ty rodinné zemědělské podniky jsou hlavním zaměstnavatelem, největším zaměstnavatelem ve světě právě eh, jsou takovéto rodinné zemědělské podniky. Jak už jsem říkala, ty rodinné zemědělské podniky se mohou velice lišit podle velikosti. V některých eh, oblastech si často představíme mal, malé podniky, které, které samozřejmě potřebují zvláštní pozornost, zvláštní politiky, protože často právě tito malozemědělci mají největší problémy eh, v naplnění toho svého výrobního potenciálu a aby, v tom, aby vůbec byli schopni schopni vlastně vytvořit model, na který budou moci navázat i jejich děti. Když se podíváte na tenhle graf, tak vidíte, že tady převládají, ta převládá světle modrá barva, prostě ta barva, která je tam nejvíce. A to jsou podniky, které mají méně než jeden hektar. Ty převládají zvláště v některých oblastech světa. V mnoha zemích tedy tyto rodinné podniky jsou velice malé, méně než jeden hektar, to je ta světle modrá. Potom ta trochu tmavší, to je 1 až 2 hektary. Ten první sloupeček nalevo, eh, to je vlastně Čína, tedy respektive druhý, první je celkový součet, pak je Čína, Indie. A vidíte, že v zemích jako je Čína či Indie, skutečně drtivá většina, 96-97%, podniků mají méně než jeden hektar. Obvykle je tedy vlastní rodiny a pokud tam přičtete um, ještě ty, které mají jeden až dva hektary, tak to už jsou skoro všechny v daných regionech. V, v jiných regionech je to jiné. Když se podíváme na Jižní Ameriku, to je předposlední sloupeček, tam uh, vidíte, že tam je vlastně větší eh, škála, pokud jde o velikost těch rodinných podniků. To znamená, že v mnoha případech v bonech ty rodinné podniky jsou velice roztříštěné. Máli se dosáhnout úspor z rozsahu, potřebujete určitou podporu, tak aby i takto malé podniky mohly skutečně naplnit svůj výrobní potenciál protože jinak takový podnik, který má méně než jeden hektar, tak je pro něj velice složité zajistit si nejen soběstačnost pro tu vlastní rodinu. Údaje ukazují, že většina podniků v těch chudých oblastech světa se prostě e, nedokáže dosáhnout soběž stačnosti. 69% malozemědělců jsou čistí e, nakupující potravin, přestože působí v zemědělství, ale oni musí více potravin kupovat, než kolik jich vyprodukují. To znamená, že nejsou soběstačné a to tedy vyžaduje zvláštní pozornost. Dnes se budeme zabývat různými omezeními, eh, jimž čelí zemědělské podniky. Eh, nebudu eh, zabíhat do podrobností, protože se k tomu dostaneme během dopoledne i odpoledne. Chci jenom zdůraznit například problematiku přístupu k přírodním zdrojům, přístupu na trhy, přístupu ke znalostem, k informacím, přístup k technologiím. To je velice důležité, aby ty rodinné podniky k tomu měly přístup. A pak tady je důležité také eh, mít přístup k účasti veřejného sektoru. S takovou roztříštěností je velice obtížné, abychom vůbec mohli vyslyšet názory ehm, těchto rodinných podniků. A musíme tedy zajistit, že organizace zemědělců mají takovou podporu, aby skutečně mohli umožnit přístup k přírodním zdrojům eh, a na trhy, zlepšit lidský kapitál a také budovat politický kapitál. Říkám, že to je velice důležité, protože když zemědělci se mohou zapojit do nějakých politických eh, procesů, tak prostě pak ty politiky budou efektivnější, budou lepší. Žádná zemědělská politika se nemůže rozvíjet bez toho, aniž by se do ní zapojili ti, jimž je určena. A samozřejmě proto je zapotřebí mít nějaké silné organizace. A je tedy třeba vždy zajistit takové prostředí, které umožní třeba vznik nějakých družstev, organizací producentů nebo jiných organizací zemědělců, tak, aby byli mm, schopni se propojit. V mnoha zemích totiž jsou zákony, které dokonce brání vytváření takovýchto organizací. Takže to je první jak aby to vůbec bylo možné. Potom, aby ty organizace byly silné, na to pro samozřejmě je řada nástrojů. A potom chceme také, aby tyto organizace byly schopny skutečně se zapojovat do těch procesů. Takže je třeba budovat sociální a politický kapitál, to je velice důležité prostřednictvím různých združení a dále je třeba, aby byla poskytnuta silná institucionální podpora a proto potřebujeme politickou angažovanost ze strany vlád a také potřebujeme takové prostředí, politické prostředí, které to umožní. Nyní se podíváme na úlohu FAO v Mezinárodním roku rodinných zemědělských podniků. FAO jako jakákoliv organizace OSN, především poskytuje eh, takové neutrální fórum, eh, umožňuje neutrální dialog mezi jednotlivými subjekty, nestátními subjekty, ale i státními, tak, aby se společně mohli účastnit dialogu, který zatím byl tedy velice úspěšný snažíme se vlastně těžit z různých ponaučení z minula, snažíme se zjistit, co jak kde funguje nebo nefunguje, jaké jsou zkušenosti v jednotlivých zemích, v jednotlivých regionech, jakou institucionální podporu je třeba zajistit. A to je právě také důležitý aspekt eh, toho združování znalostí, které nám do budoucna pomohou vytvářet dobré prostředí pro takové politiky, které budou prospěšné i pro ty rodinné zemědělské podniky. FAO prošlo reformou. My jsme také prováděli eh, vlastně hodnocení toho, co je třeba eh, reformovat i v rámci FAO. A teď tady jsme plně prošli reformou a snažíme se soustředit na takových pět strategických cílů, které vidíte tady na obrázku, nebudu je probírat, ale jenom chci zmínit, že v rámci všech pěti priorit, které tady máme, je, jsou ty rodinné zemědělské podniky velice důležitou oblastí. Co tedy chceme, aby eh, vlastně bylo výsledkem tohoto mezinárodního roku? Nejedná se jenom o určitou osvětu mezi jednotlivými zúčastněnými stranami, ale chtěli bychom především tu osvětu, kterou děláme už roky, eh, využít k tomu, aby se prostě sformovaly eh, znalosti, podklady, které nám umožní vytvořit prostředí vhodné pro politiky ve prospěch rodinných zemědělských podniků, tak aby tyto rodinné podniky skutečně byly do budoucna podpořeny. Takže my zkoumáme, jaké jsou zkušenosti v různých částech světa, dokumentujeme tyto zkušenosti, zveřejňujeme je a také pořádáme různé akce během celého roku, tak, aby ty jednotlivé zúčastněné strany a subjekty byly informovány a aby také měly podklady a nástroje pro to, aby rodiny zemědělské politiky mohly být efektivně podporovány. Zatím v tomto mezinárodním roce rodinných zemědělských podniků jsme měli tedy přípravnou fázi, která byla téměř dokončena minulý rok. Vedly se různé takzvané regionální dialogy. Cílem tedy bylo především shromáždit názory jednotlivých eh, subjektů pro eh, regiony příští měsíce ještě bude konat takový dialog pro Severní Ameriku. No a to potom jsou podklady pro tzv. regionální konference FAO, které se konají každé dva roky. A v rámci takovéto regionální konference definujeme, jaké budou priority pro další dva roky. To znamená, ty rodinné zemědělské podniky jsou téma, které se projednává na takovýchto regionálních konferencích právě v dnešní době a e, členské státy vlastně také mohou nějak přispět a informovat o svých prioritách pro další roky. Také zkoumáme eh, různé technické publikace a máme různé akce, na nichž se sejdou ti, kteří schvalují politiky a další různé zúčastněné eh, strany. To je třeba výbor pro potravinovou bezpečnost, bude mezinárodní konference o výživě. Vlastně první se konala před 22 lety a teď bude druhá konference na toto téma. A to bude také velká příležitost pro rodinné podniky, aby ukázali, jaký je jejich jasný příspěvek ke zlepšení výživy eh, obyvatelstva. Také bychom po ukončení tohoto mezinárodního roku chtěli pokračovat eh, v poskytování technické pomoci zemím, tak, aby byly schopny vytvořit prostředí eh, pro takové politiky, které budou prospěšné pro rodinné zemědělské podniky a chceme tedy vytvořit takovou vícestranou platformu, která bude fungovat v rámci FAO a která by měla fungovat se zapojením nejrůznějších subjektů i po ukončení tohoto mezinárodního roku, tak aby vlastně samotní zemědělci se mohli zapojovat do různých eh, politických diskusí, které se jich týkají a které se týkají zemědělství obecně. V rámci těch politických dialogů jsme se snažili vymezit určité prioritní oblasti těch politik. Patří sem například mechanismy financování, protože se ukazuje, že v tom jsou právě největší nedostatky. Rodinné farmy potřebují lepší finanční služby a lepší finance tak, aby mohly prostě fungovat. Je zapotřebí investic pro budování sociálního i fyzického kapitálu a především má na mysli infrastrukturu, dále přístup k půdě. Další prioritou je přidaná hodnota jejich výrobků, dále výzkum a rozšiřování, které musí být šity na míru potřebám rodinných zemědělců. Důležité je posílit úlohu žen a úlohu mladých lidí v, rodinném, v takovém rodinném podnikání. Pak je také důležité posílit eh, vlastně organizační schopnosti eh, družstev a dalších združení eh, v těch regionálních dialozích, a tady bych teď chtěla zmínit konkrétní regionální dialog, který se týkal Evropy a Střední Asie. Takovým hlavním tématem byla právě definice rodinných zemědělských podniků. Jak už jsem říkala, není to jednoduché, protože to v sobě skrývá celou řadu aspektů. Dále, jaké eh, jak musí vypadat to prostředí, aby tam bylo možné vlastně vytvářet ty vhodné politiky, jak zlepšit přístup k, úvě, k úvěrům, jak zlepšit eh, otázku přírodních zdrojů a vlastnictví půdy. Pak se také hodně hovořilo o genderových otázkách a o problematice mladých lidí, protože to je taková hlavní obava, pokud jde o budoucnost rodinných zemědělských podniků, pokud jde o vlastně předávání těch podniků dalším generacím. To se samozřejmě týká i Evropy, protože v Evropě pouze 6 zemědělců je mladší 35 let. Skutečně eh, ty rodinné zemědělské eh, podniky velice rychle stárnou. A to proto, že mladí lidé odcházejí ze zemědělství a chtějí raději se přesunout do měst. Takže když máte takto velikou migraci z těch rodinných zemědělských podniků, tak samozřejmě na farmách zůstávají jenom ti starší, což samo o sobě nese problémy. Pouze 6% zemědělců je mladších 35 let. Víme, že ty rodinné zemědělské podniky jsou nejběžnějším zemědělským modelem v Evropě 97% evropských zemědělských podniků, kterých je celkem 12 milionů, 97% z nich jsou rodinné podniky, které jsou ovšem velice různorodé, pokud jde o velikost, rozsah činností a pokud jde o typ podpory, jakou potřebují. Neexistuje jediný model dobré podpory rodinných podniků. Často se to liší právě podle typu toho podniku. Důležitá věc, kterou bychom chtěli zdůraznit během tohoto Mezinárodního roku rodinného podnikání, je to, že rodinné podniky jsou vlastně, nebo přispívají k řešení hladu ve světě. Do nynějška bylo mnoho diskusí ohledně budoucnosti rodinných zemědělských podniků. Zda vymizí, zda je spolknou nějaké větší průmyslové podniky. A mohu říci, že teprve před ještě před několika lety se takto uvažovalo, proč vlastně vůbec řešit ty malé podniky, protože ty budou stejně pohlceny většími podniky a nebudou už vytvářet pracovní místa. Ale my víme dnes, že ty malé podniky nejsou eh, součástí problému potravinové bezpečnosti, ale naopak oni, oni jsou součástí řešení, pokud samozřejmě pro ně vytvoříme vhodné prostředí. Tak, um, EU byla velice aktivní v tomto Mezinárodním roku rodinných zemědělských podniků, připravila celou řadu akcí na vysoké úrovni. Je to tedy tato akce, pak také proběhla elektronická konzultace, která trvala několik měsíců a skončila v Bruselu zde konferencí 29. listopadu 2013. Toto se týkalo právě rodinných podniků ohledně toho, aby byly vlastně perspektivní a odolnější. A EU se také velice aktivně účastnila celého toho procesu a bude také důležitým subjektem eh, regionální konference pro Evropu a Střední Asii, která se bude konat za několik dní. Pokud jde o tento mezinárodní rok, máme Mezinárodní řídící výbor. EU je místo předsedou tohoto výboru a sehrává tam velice aktivní úlohu. Tento výbor vlastně eh, řídí akce během tohoto roku a přispívá k výsledkům. Už se blížím ke konci. Nedávno tedy probíhala regionální konference ehm, v Bukurešti. Měli jsme takovou celosvětovou konzultaci pod vedením tamní vlády. A pak ještě bude řada dalších akcí, které se blíží kde tedy ty rodinné podniky také budou mít důležitou úlohu. A na závěr bych se ještě chtěla vrátit k několika věcem. Rodinné zemědělské podniky eh, tady zůstanou, jsou součástí budoucnosti zemědělství a mohou být vysoce produktivní a eh, vyrábět tedy velice mnoho, pokud dostanou podporu, vhodnou podporu a tou hlavní formou podpory, eh, nebo hlavní podpora se jim může dostávat prostřednictvím silných organizací producentů a prostřednictvím příznivého politického prostředí, které uzná jejich různorodost a bude tedy vnímavé vůči eh, konkrétním potřebám rodinných podniků. Děkuji mnohokrát za pozornost. Bardzo, bardzo. Dziękujemy. Proszę Państwa, jesteśmy. Děkujeme mnohokrát. Máme spoždění, dámy a pánové, začali jsme pozdě. Máme méně než hodinu na tři vystoupení, takže eh, musíme se držet tady 20 minut na jedno vystoupení. A nyní tedy přecházíme k paní Davidové, přichází z univerzitního prostředí a seznámí nás s evropským pohledem na budoucnost rodinných zemědělských podniků, rodinných farem a jaká Slyšeli jsme o celostvém přístupu z hlediska FAO a nyní se přesuneme k evropskému. Máte slovo, paní Davidová, a prosím, dodržte řečnickou dobu. Děkuji. Jsem ráda, že jsem zde a chci poděkovat organiz, organizátorům za pozvání. Já jednoduše doplním některé aspekty k tomu, co Marcela zde uvedla z evropského pohledu. Ale než se pustím do své prezentace, chtěla bych eh, zdůraznit eh, minimálně čtyři specifické rysy eh, rodinných farem v Evropě. Za prvé, fungují, jednají na rozvinutých trzích, ty, co se týče práce, co se týče vstupu a výstupu produktu. A fungují také pod zastřešením stále se měnící společné zemědělské politiky, která se mění, aby eh, se přizpůsobila prioritám evropských občanů. Za třetí fungují ve vysokopříjmových nebo středno, středně příjmových zemích takže ty hlavní otázky, eh, hlad a chudoba, nejsou hlavním cílem, když hovoříme o rodinném zemědělství v Evropě. A dalším rysem je, že máme členské státy, kde se liší minulost historicky a v některých členských státech eh, díky kolektivizaci zemědělství v minulosti Nyní existuje struktura zemědělských podniků, kde převládají nerodinné formy zemědělských podniků. Může se to vyvinout do budoucnosti, ale z historického hlediska tomu tak je. Máme vlastně dva různé příběhy rodinných a nerodinných zemědělských podniků. A já se dotknu velmi stručně definice nikoli z akademického hlediska. A vím, že tady máme akademickou část naš, naší konference, ale dotknu se toho z politického hlediska. Pokud existuje konsenzus, tak se to týká z hlediska poskytnutí určitého veřejného statku. A rodinní zemědělci potřebují specifický balíček podpory. A musíme tedy vědět, kdo je příjemcem a jaké jsou výzvy pro rodinné zemědělství a budoucí výhledy. Marcela hovořila o definici FAO u rodinného zemědělského podniku. A to je jeden z příběhů, kdy práce v rodinných farmách je vlastně zajištěna členy domácnosti. Pro Evropany je to základ evropského zemědělského modelu. A během těchto konzultací týkajících se názoru evropských občanů a zemědělců na rodinné farmy, to, co přišlo do popředí, je, že tyto podniky jsou podnikatelskými subjekty. Je to možná více než zemědělský podnik, ale je to podnikatelský subjekt. Tedy rodinné farmy jsou podnikatelskými subjekty. Hovořili jsme o různorodosti. A máme tu tedy to rozdělení. Rozlišili jsme 16 typů různých rodinných zemědělských podniků v Evropě na základě velikosti, v základě cílu, prodej na trhu, životního stylu, polo, tedy podniky, které jsou polosoběstačné a otázka je, zda také provádí další ziskové činnosti. A pokud se snažíme vymezit rodinné a nerodinné zemědělské podniky, vidíme, že nerodinný sektor je také různorodý. Existují zde různá, různé formy obchodního partnerství, úzce spjaté podniky jedné rodiny nebo několika rodin a tam se to neliší od eh, rodinných zemědělských podniků. A vidíme celou řadu rodině řízených eh, podniků, které, což je fiskálně výhodné v některých členských státech. Dále existují různé nerodinné zemědělské podniky a máme výrobní družstva, v některých členských státech a v EU 15 také existují různé dědictví zemědělské půdy zpravováno svěřenskými fondy a charitativní organizacemi. Takže je to velmi různorodé. Jak můžeme tedy vymezit tyto rodinné zemědělské podniky z politických důvodů? Můžeme vycházet z poměru práce odváděné rodinou, vlastnictví a také otázka řízení. Vlastnictví je zejména tedy se dědí pokrevně či sňatkem. A dochází tedy k přenosu mezi, mezigeneračnímu. Může to být taky právní statut. Eurostat v Evropě to definuje. Je to jeden z našich statistických zdrojů. Popisuje tedy zemědělské majetky ve třech formách. Tedy jeden majitel, který řídí zemědělský podnik, skupinové vlastnictví, což jsou obchodní partnerství, a potom další různé formy vlastnictví, které spočívají v různých typech obchodních společností. Tedy pokud jde o rodinné zemědělství, je využit nejvíce model jediného majitele. A definice v řadě členských států je taková, že, že vlastně nositel podnikatelského rizika je tedy rodina. Před několika měsíci Ministerstvo zemědělství Spojených států výzkum zemědělského výzkum zemědělství provedl stejný průzkum a podle jejich definice, tedy vlastnictví rodiny, je, pokrývá většinu podniku a jejich definice se velmi blíží ve evropské a když došlo k aproximaci definice FAO, tak počet eh, rodinných zemědělců převládá, ale pokud jde o produkci, tak vyrábí méně než polovinu, 47% celkové zemědělské produkce. Takže se podíváme na všechny eh, podniky s jedním majitelem v EU 28. Eh, rodinné zemědělské podniky představují 85 všech zemědělských podniků v EU. 68 celkové využité zemědělské půdy a 71 tedy produkce. Velké rozdíly existují mezi členskými státy a nezapomínejme na velkou diverzitu v Evropské unii. V některých členských státech Slovensko, Česká republika, Bulharsko, Maďarsko a Francie nerodinné zemědělské podniky obdělávají většinu zemědělské půdy a v extrémních situacích v České republice a Slovensku nerodinné zemědělské podniky představují 80% zemědělské produkce. Takže nesmíme zanedbávat ty nerodinné zemědělské podniky, které jsou velmi důležité pro dodávky vysoce kvalitní různorodé produkce na evropský trh a na vývoz. Tedy Zemědělské podniky s jedním majitelem jsou poměrně malé, méně než 5 hektarů, ale zejména v severozápadních členských státech máme velké rodinné podniky přes 100 hektarů. A jeden graf zde ukazuje kde u 12 členských států vidíme, že velké zemědělské podniky obdělávají přes 50 zemědělské půdy. Je to tedy směs nových členských států a stávajících, tedy EU 15. Hň, modrý sloupec ukazuje velké zemědělské podniky, velké farmy, bez ohledu na to, zda se jedná o rodinné či nerodinné zemědělské podniky. A černá, černý sloupec ukazuje rodinné podniky. A vidíte, že se to liší. A v některých členských státech, je to typické v Dánsku, ve Spojeném království, převla, převažují velké rodinné zemědělské podniky. Jinde v České republice, Slovensku, do značné míry v, v Německu kvůli východním provinciím, tak eh, význam je posílen právě z hlediska rodinných zeměnských podniků. Já jsem se podílela na regionálním dialogu a je tu sklon říci, že rodinní zemědělci jsou velmi zranitelní, protože jsou to drobné podniky. Ale to neplatí pro Evropu. A neplatí to pro všechny rodinné zemědělce v Evropě. To je část toho příběhu, ale druhá část je, že když budeme tedy zjišťovat eh, vlastně, jak tam, kde rodina přispívá více než 50%, pokud je o práci na zemědělském podniku, máme další zdroj informací, což je zdroj informací účetnictví zemědělských podniků a datová síť, která je zpracovává. A podíl rodinné práce představuje 75 až 100 A to jsou ty polosoběstačné podniky. Takže je tu určitá, určitá míra podcenění celkového počtu zemědělských podniků a celkového výkonu pracovní síly. A jaké je tedy dělení z této tabulky? Pokud je vynuceno, že rodina práce musí představit více než 50%, tak v Evropské unii přesto rodinné zemědělské podniky jsou převládající formou zemědělství. Pokud jde o čísla, pokud jde o počet lidí, ale obdělávají méně než 50 využité zemědělské půdy, představují 40 produkce a zaměstnávají asi 40 pracovníků. Dalším důležitým sdělením je, že čím vyšší procento rodinné práce na zemědělské usednosti, tím je menší velikost toho provozu. V té druhé půlce tabulky vidíte, když se posunete zleva doprava, tak jsou obrovské rozdíly ve velikosti. Zemna, pokud to měříte plochou a rozsahem činnosti té ESU, tedy jednotka ekonomické velikosti a celkovou pracovní silou. A má to určité politické dopady. Jaké jsou dopady tedy z hlediska politiky? Evidentně určitý, vynutit určitý práh rodinné práce určuje podskupinu v EU, která se stane cílem určité politiky. Pokud bude existovat konsenzus, že si zaslouží určitou konkrétní politiku. Za druhé, tam, kde ten podíl rodinné práce je stanoven, tak eh, to určí, zda zaměření té politiky bude na menší či středně velké zemědělské podniky nebo na větší zemědělské podniky, protože tady tím Prahem bude velikost zemědělského podniku. A potom tu hrozí, že díky tomuto Prahu 50 můžeme vlastně do toho zahrnout i nerodinné podniky, které mají stejné hodnoty, udržitelnost a podobně. Jaké jsou výzvy, když se podíváme na rodinné zemědělské podniky, kde ten práh 50 Tady jsem uvedla několik výzev, ale některé jsou společné pro všechny majetky v evropském zemědělství. Jiné, které jsou tučně, jsou specifické pro rodinné zemědělské podniky. A velikost, tedy malá, malý rozsah, malá velikost, je asi největším problémem pro rodinné zemědělské podniky v Evropě. Tedy rozptýlenost, rozdrobenost. Když jsem o tom hovořila dříve, tedy je to, jsou to ty miliony polosoběstačných podniků, přístup ke zemědělským zdrojům. Víme, že půda je nejdůležitější a existují důkazy, že velké podniky narušují trh s půdou pro rodinné zemědělce. A bylo také informace byly předány, že na Slovensku například je třeba zaplatit 45%, o 45% vyšší nájem z půdy než velké zemědělské podniky. Další věc jsou úvěrová omezení. Drobní zemědělci mají eh, jako zajištění malé, roz, roz, malé plochy půdy a je to někdy jejich jediný zdroj obživy. A v obchodním, v komerčním bankovnictví je vždy upřednostněn velký zemědělský podnik. Malý počet velkých klientů oproti velkému počtu malých klientů. A to je typické omezení, které platí pro malé rodinné podniky. A i velké rodinné podniky jsou bezmocné v potravinovém řetězci. A tady nejdůležitější věcí je jejich spolupráce. Bez združení eh, výrobců, bez družstev nemůžou získat organizační výhody a výhody, které plynou z řádu. Životní prostředí, víte, jak jsou složité požadavky, které musí plnit zemědělci. A opět pro rodinné podniky pro rodinné zemědělské usedlosti, pro životaschopný projekt, který by byl ziskový a plnění velmi složitých eh, požadavků v oblasti životního prostředí. To je velmi těžký, někdy nesplnitelný úkol, který je mimo jejich kvalifikaci a dosah. Tedy v oblasti životního prostředí eh, informace, poradenství, jak eh, řešit otázky udržitelným způsobem. To je velmi důležité. Územní. Často jsou tyto usedlosti a zemědělské podniky rozptýleny v znevýhodněných oblastech, v odlehlých oblastech, v poloměstských nebo příměstských oblastech a to zvyšuje náklady, pokud je o přístup na trh. Tedy z hlediska nákladů jsou znevýhodněny. To jsou nížené oblasti, které například jsou převážně kde jsou zastoupeny nerodinné zemědělské podniky. A konečně poslední výzva jsou výzvy demografické a sociální. Mezigenerační předávání zemědělských podniků vlastně když nástupce, když vlastně dědic je v 50, v 50 letech věku, tak eh, vlastně tito zemědělci už nejsou dostatečně novátorští a eh, usnadnění předávání majetku mezi generacemi a výcvik, eh, vyškolení mladých zemědělců, to je klíčové pro udržitelnost rodinného zemědělství v Evropě. Masa ho, hovořila o stárnutí a je možné, že zde tedy eh, rodinní zemědělci mají určitou výhodu oproti nerodinným podnikům, protože je tu příslip, že další generace získá tedy majetek a dojde k před, předání majetku. A víme, že narůstá tento je v Evropě. Takže bude možné udržet více mladých lidí na nerodinných podnicích. Budoucnost. Existuje několik eh, faktorů, které budou determinovat budoucnost. Jeden z nich je příjem na vesnici a příjem ve městech. Pokud budou zaostávat příjmy na vesnici, tak dojde k, k rostoucímu exodu. A mladí lidé se nebudou zabývat zemědělství, nebudou ochotni setrvat na vesnici. Technický pokrok pomalu vede k rozsáhlejším rodinným i nerodinným zemědělským podnikům. Specializace v zemědělství je také důležitá, protože v rostlinné výrobě hrozí vysoká míra rizika klimatickým událostem a není to velký zájem z hlediska nerodinných podniků, ale u velkých intenzivních eh, živočišných výrob, tak eh, vidíme mnoho rodinných podniků. A samozřejmě exist, musí být dostupní nástupci kteří jsou ochotni pokračovat v té činnosti, protože můžeme také být svědky posunu od družstev a velkých podniků v nových členských státech zpět k rodinné zemědělské výrobě. A diverzifikace může podporovat rodinné, rodinné zemědělské podniky. A je to také emocionální příchylnost k půdě a spolupráce zemědělců. Takže pokud vidíme určité trendy směřující k, k větším rodinným a nerodinným podnikům, tak to bude velmi pomalé. Co můžeme říci k politice? Neexistuje jasná politika proti rodinným zemědělským podnikům. S výjimkou tedy podpory, která je stejná pro všechny. A vzhledem k tomu, že rodinné podniky jsou menší, takže vlastně ta situace je příznivější pro velké nerodinné podniky. A tato situace byla řešena 13. reformou SZP po roce 2010. Rozvoj Eh, rozdílů mezi příjmy na venkově a ve městech je zde musí dojít ke snižování právě těchto rozdílů a je třeba upřednostnit diverzifikaci a zlepšit udržitelnost rodinných zemědělských podniků. A má poslední poznámka. Rodinné zemědělské podniky budou převládat v budoucnosti, pokud je o čísla, ale nebudou vždy převládat, pokud jde o obdělávanou půdu. A to, co zde vidím jako politickou otázku, je jednat o tom, zda si zaslouží jasnější cíle v oblasti společné zemědělské politiky, které budou specifické pro rodinné zemědělce. Jinými slovy, pokud rodinní zemědělci budou restrukturalizovat pod tlakem trhu, zda tedy nedojde ke ztrátě určitých hodnot, které jsou důležité z hlediska veřejných služeb a veřejných statků a proto by si zasloužili asi specifickou podporu. Děkuji vám mnohokrát. Bardzo dziękuję pani profesor. Děkuji mnohokrát, paní profesorko. Nechtěla jsem vás honit, ale máme tady trochu spoždění a teď jsem se dozvěděla, že paní Plas vystoupí až odpoledne, takže teď už nemusíme dalšího řečníka tolik omezovat. A vlastně jsme nemuseli omezovat ani toho prvního. A budeme teď hovořit o společné zemědělské politice po roce 2020 a já tady dávám slovo další řečnici. Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážení poslanci, vážené poslankyně. Děkuji, že jste mě pozvali, abych vystoupila k otázce politických nástrojů na podporu rodinných zemědělských podniků. Svou prezentaci chci začít tím, že se zaměříme na politiky EU i národní v minulosti a v současnosti, abychom si řekli, jak se můžeme poučit z minulých zkušeností. A pak bych se podívala na novou společnou zemědělskou politiku, na to, jaké jsou tedy příležitosti a omezení této nové politiky. Už eh, v posledních dvou prezentacích tady zaznělo hodně, pokud jde o výzvy stojící před rodinnými podniky. A tyto výzvy jsou velice různorodé, protože samozřejmě i ty podniky jsou velmi různorodé. A je tedy velice obtížné vytvářet nějakou politiku, zvláště vytvářet společnou politiku na podporu rodinných zemědělských podniků ve všech jejich podobách. Pokud se podíváme třeba na průměrný rodinný podnik v Rumunsku, tam je průměrný příjem 5800 eur na 12 hektarech a v Nizozemsku je průměrný příjem 100 000 eur na 32 hektarech. Takže vidíte, že vytvořit politiku, která by vyhovovala oběma těmto podnikům, je velice složité. A samozřejmě je také obtížné potom odhadovat dopady takových politik, protože stejná politika bude mít jiný dopad na jiný druh podniku. Jak se tady můžeme poučit z minulých zkušeností, pokud jde o společnou zemědělskou politiku? Když se podíváme na pilíř 1, většina rozpočtu pilíře 1 jde na systém přímých pladeb. Tady asi nikomu eh, o tom nemusím nic říkat. Dopad přímých pladeb na rodinné podniky je složitý. Je to velké téma samo o sobě a mm, už se tomu věnovalo mnoho výzkumníků. Já tady schrnu jenom některé hlavní body. Pozitiva. Podporuje to eh, příjem rodinných farem. V roce 2009 eh, to tvořilo zhruba 40 průměrného příjmu a až 80 v některých členských státech. Dále, přímé platby zpomalují strukturální změny, to znamená, že přímé platby umožňují eh, i těm podnikům, které jinak by nebyly ekonomicky životaschopné, zůstat v tom, v te, u té činnosti takže umožňují rodinám, aby se nám mohli nadále věnovat zemědělstvím. Dále, přímé platby stabilizují příjem, protože tvoří velký podíl a jsou bez rizika. Takže se tím omezuje eh, riziko cenové například. A potom také přímé platby umožňují snažší splácení úvěrů. Eh, Sofia říkala, že to je problém mnoha rodin a přímé platby jim Uh, umožňují vlastně půjčovat si kapitál. Nevýhody. Hodně se kritizuje systém přímých pladeb, jednak proto, že ta politika není jasně zacílená, nejsou tedy zacílené třeba na zlepšování zemědělských podniků a podobně. Dále vlastně to zpomalování strukturálních změn je i škodlivé, protože je tady nižší míra opouštění eh, toho odvětví, není dostupná půda, to zhoršuje možnost vstupu mladých zemědělců a třeba některé mm, středně velké podniky se nemohou rozšiřovat, takže to vlastně škodí konkurenceschopnosti v odvětví. Jsou to vlastně eh, platby stažené na plochu, tím se vlastně zvyšuje e, cena půdy, e, kdy se toho vlastně e, těží vlastníci půdy a ne přímo ti zemědělci, kteří mají třeba půdu v nájmu. A také to znamená nerovné přerozdělování, protože to zvýhodňuje velké podniky, a zvláště v nových členských státech, je velký problém přístupu malých zemědělců k přímým platbám a to se tedy ale už řešilo částečně eh, v té reformě společné zemědělské politiky. Režimy pilíře 2 jsou více zaměřené na konkrétní politické cíle a jsou vytvářené na úrovni členských států a hodnoceny letě, tak tady je větší možnost řešit konkrétní potřeby rodinných podniků. A uvedu některé příklady takových politik za poslední desetiletí. Slyšeli jsme, že předávání rodinných podniků z jedné generace na druhou je skutečně klíčové pro budoucnost a e, vlastně málo takové, je tady malá míra takového předávání. Politiky pilíře dvě v oblasti odchody do důchodu toto řeší. Jsou tady vlastně režimy mm, časného odchodu do důchodu, to je opatření hodně populární ve Francii, v Irsku, v Německu. Pak jsou tady režimy pro e, nové zemědělce, Eh, které se hodně používají ve většině členských států, jak tedy byly úspěšné. Pokud jde o podporu eh, rodinných podniků, ukazuje se, že to podpořilo hodně odchodu do důchodu a hodně od předání vlastně další generace, takže to je pozitivní. Ale z politického pohledu závěr je takový, že vlastně tady eh, ta, ta hodnota neodpovídá vloženým prostředkům, takže velice Často třeba by ten eh, zemědělec odešel do důchodu i bez eh, takovéto eh, podpory. Pak tady je kritika toho, že to schéma pro nové zemědělce je poměrně malé nebo příliš malé, než aby skutečně stimulovalo hodně nových zemědělců. Výjimkou z toho je režim ve Francii, který je často citován, protože tam ten režim byl dobře zaměřen, byl tam vlastně takový celistvý přístup, že ty zemědělci museli nejprve i absolvovat nějakou odbornou přípravu, než jim ten, ta podpora byla dána, bylo to hodnoceno pozitivně. Pak tady jsou režimy na vylepšování zemědělského podniku, to je finanční podpora na modernizaci investice. Tyto režimy skutečně úspěšně stimulovaly investice do mnoha rodinných podniků a tyto investice vedly k trvalému zlepšení konkurenceschopnosti podniku, což je samozřejmě velice pozitivní případ. Hodnotící zprávy ukazují, že tady zase jsou určité eh, ztráty v tom, že to vyvolalo investici, ke které by došlo tak jako tak a z pohledu rodiny eh, ta žádost o takovou podporu je často příliš složitá, eh, je třeba, aby zemědělci si sehnali vlastně nějaké spolufinancování a pro méně vzdělané eh, zemědělce je to obtížně eh, použitelné. Všechny tyto režimy nepřímo ovlivňují zemědělství, eh, pak tady byl třeba režim po týkající se znevýhodněných oblastí. Pak je tady program LEADER, který stimuluje ekonomickou činnost na venkově a to je důležité pro některé rodiny, vlastně, které mohou vyvíjet eh, ještě další činnost vedle zemědělství. Pak tady je podpora pro kvalitu života na venkově, to má zlepšit přístup ke službám a především to je pro mladé eh, podniky, aby se vlastně zlepšilo vůbec vnímání života zemědělce mezi mladými. Máme také případové studie různých zemědělců. Já tady mám dva příklady. Tady je příklad mladého portugalského zemědělce, který vlastně mohl eh, rozšířit vlastně rodinný podnik, který se zaměřuje na síry. Dalším příkladem podpory je to rodina z Transylvánie. A tento příklad eh, ukazuje, že financování, které dostali v režimu agroenvironmentálního režimu, jim umožnilo vlastně pokračovat v zemědělství v této oblasti Rumunska. Pak máme i další úspěšné příklady i v členských státech. Třeba čl- některé členské státy mají zvýhodněné zdanění a sociální odvody. Některé členské státy umožňují zemědělcům, aby si vlastně rozložili ten příjem na několik let, aby se vyvážela jejich daňová zátěž. A to eh, možná je také cesta. Některé země mají novátorský přístup, pokud jde o zlepšení k půdě. Třeba ve Francii je to iniciativa SAFER, to je nezisková iniciativa, která umožňuje zemědělcům snáze nakupovat půdu, řeší vlastně otázky roztříštěnosti těch zemědělců při nákupu půdy. V Německu a v Anglii Eh, jsou eh, vlastně je taková služba, která umožní propojit ty zemědělce, kteří chtějí skončit s činností, s těmi, kteří chtějí začít. A ve Francii pak ještě je partnerství Gaec kde se vlastně združují eh, rodiny eh, do sítě, tak aby mohly dosáhnout úspor z rozsahu a čelit jiným problémům souvisejícím s roztříšeností. V Irsku potom bylo vlastně eh, takzvaná zemědělská partnerství, která také slouží k propojení starších a mladších generací. A pak otázka toho dědictví nebo předávání podniku. Často k tomu nedojde kvůli eh, finančním důvodům, ale spíše kvůli problémům v komunikaci s, v rodině. A vlastně v, mm, máme na to takové zprostředkovatele, které umožňují, kteří umožňují vlastně komunikaci v rodině ohledně eh, předání toho zemědělského podniku a možná by se to mohlo využít i jinde v Evropě. Tak teď tedy několik závěrů ohledně těch minulých zkušeností. Pilíř jedna, tam ty politiky nejsou přesně zacílené a ten celkový dopad eh, na rodinné podniky je spíše smíšený a záleží na typu podniku. Opatření z pilíře 2, tam je lepší zaměření na rodinné podniky, známe řadu úspěšných příkladů, i když tyto režimy často, eh, jak si taj, ta, ten přínos neodpovídá vloženým penězům. Je třeba Eh, vlastně efektivnit eh, přístup, protože je složitý přístup pro menší, méně vzdělané zemědělce. Některé členské státy proto poskytují úspěšně poradenství v této oblasti. Když se podíváme tedy dopředu na budoucí SZP 2014 až 2020, může tedy tato politika podporovat rodinné zemědělce, jaké jsou příležitosti a omezení? První otázkou je, zda ta nová um, politika poskytne více peněz rodinným podnikům. Určitě tady proto je prostor. Je tady model vnitřní konvergence, kde by měly být paušální platby na hektar v členském státu spolu se s režimem redistribuce pladeb Oba tyto režimy poskytují příležitost přesměrovat financování i k malým a středně velkým rodinným podnikům. Ovšem, úroveň toho přerozdělování je volitelná pro každý členský stát, tak celkový dopad přerozdělování zatím nelze odhadnout. Důležitá věc je to, že i u těchto režimů řada zemědělců e, také e, teď o, ten, o toto financování e, přijde a také to mohou být rodinné zemědělské podniky. Řada středně velkých podniků přijde o tyto platby a může to ohrozit jejich další život a schopnost. A to ukazuje, že je skutečně velice obtížné vytvořit politiku, která opravdu podpoří ty rodinné podniky, které jsou tolik, tolik různorodé. Ty nové platby budou vycházet z půdy, takže přetrvá problém s inflace ceny půdy a s nedostatečné efektivity při poskytování pladeb a často ty peníze skončí u vlastníků půdy, ne u těch rodinných podniků. Bude tato politika jednodušší a přístupnější? Určitě příležitostí pro malé rodinné podniky tady je. Je tady vlastně speciální režim pro malé zemědělce, kteří mají dostávat vlastně nějakou paušální platbu a nemusí plnit ty požadavky na ekologickou složku. To může být tedy vítaný rozvoj zvláště v nových členských státech, i když definice toho, co je malý zemědělec, bude i nadále kontroverzní. Pokud jde o tu ekologickou složku v pilíři 1, to je vlastně snaha podpořit um, ekologicky ohleduplné zemědělství, ale pokud si vezmete malé farmy, třeba 11 eh, hektarů, tak musí teď pěstovat alespoň dvě plodiny, aby eh, se mohla na ně tato podpora vztahovat. Může nová politika podpořit generační změnu? Zaznělo tady, že to je jedna z klíčových věcí do budoucna. Samozřejmě je třeba zdůraznit účast mladých zemědělců. Máme tady tedy pilíř 1 i pilíř 2 a ta nová politika řeší mnohé kritiky toho předchozího režimu pro nové zemědělce. Financování pro mladé zemědělce je výrazné, takže by mělo být dostatečné pro skutečnou stimulaci e, příchodu nových zemědělců. Je to lépe zacílené, e, je třeba připravovat nějaký podnikatelský plán, který musí být prováděn, než ten mladý zemědělec dostane tu konečnou platbu, takže je to opravdu uh, lépe zacílené, i když tady jsou stále kritiky toho přístupu top-up v pilíři 1. To se zatím ještě nevyřešilo. Jednou ze slabých stránek nové politiky je to, že pouze se řeší eh, polovina problému s předáváním dalším generacím. Aby se toto předávání podpořilo a aby se do zemědělství dostali mladí lidé, tak musíme mít opatření na podporu toho, aby staří vlastně opustili to, toto odvětví a tam je toho velice málo a to je trošku omezující, pokud jde o tu generační výměnu. Navíc tam jsou stále velkorysé přímé platby v mm, pilíři 1 a to není zrovna pobídka pro ty starší, aby opustili to odvětví. Dále se ruší mléčné kvoty, takže to je vlastně příležitost pro podniky v mlékárenství, kdy se mohou rozšiřovat. Jsou tady i příležitosti pro mladé zemědělce. Potom tam je ovšem riziko s příjmem v tom mlékárenství, to bude i nadále výzva do budoucna. Přímé platby jsou určitou izolací, ale uh, Samozřejmě budou zde e, ta rizika související s příjmem klíčovou. Částí nové politiky je podpora inovací, přenášení znalostí prostřednictvím evropských inovačních partnerství. To by mohlo zlepšit postoj, postavení malých zemědělských podniků, protože zatím často je poměrně velká lhůta mezi novými znalostmi a projevem na produktivitu. Ukazuje se, že tady jsou ale velké problémy s tím přenášením znalostí, protože malý, malí méně vzdělaní zemědělci se asi budou méně účastnit tohoto programu a když už ano, tak z toho netěží tolik jako větší a vzdělanější zemědělci. Takže je třeba skutečně, aby tam byly takové mechanismy, které umožní, eh, aby se tato podpora dostala i k malým a méně vzdělaným zemědělcům. A konečně eh, slabá vyjednávací síla je velkým problémem zemědělských podniků. Podniky často jsou vlastně jaksi škrceny na obou koncích toho potravinového řetězce. A ta nová zemědělská politika podporuje Združení eh, producentů a krátké dodavatelské řetězce, podporuje eh, jakost výrobků a to by mohlo podpořit právě rodinné podniky, protože díky těm opatřením eh, se k ním dostane více z té konečné maloobchodní ceny. Nicméně nevýhodou eh, je to, že vlastně ta opatření budou velice specifická pro jednotlivé členské státy. Třeba ta chráněná označení původu se soustředí především do středozemních zemí, země, kde není velká potravinová kultura, potravinová historie, bude velice obtížné vytvářet si takováto chráněná označení původu. Dále to může mít také vliv na to, jak eh, tedy se rodina zapojí do tohoto režimu. Já jsem z Irska, tam zemědělství se hodně orientuje na export, na konkrétní komodity a rodinné podniky jsou hodně vzdálené konečnému spotřebiteli. Typická rodinná farma v Irsku eh, tedy asi nebude příliš těžit z těch opatření týkající se eh, jakosti a krátkých řetězců. Z minulosti jsme viděli, že pilíř 2 je větší příležitostí pro podporu rodinných podniků. Podle nové zemědělské politiky máme příležitost přenášet finance z pilíře 1 do pilíře 2 a členské státy, které to myslí vážně s podporou rodinných podniků, tady tedy tu možnost mají. Teď tedy několik závěrů. Viděli jsme, že ty, těch rodinných podniků je v Evropě hodně, jsou různorodé a je tedy těžké vytvářet nějakou společnou politiku na podporu těchto podniků. Obecně ty politiky které jsou vytvářené v členských státech, jsou často efektivnější a lépe řeší problematiku rodinných podniků. Politiky v rámci pilíře 1 přímé platby, to je vítaná eh, podpora příjmu, ale jsou tady otázky ohledně dlouhodobých dopadů na konkurenceschopnost zemědělců a na konkurenceschopnost celého odvětví. V rámci pilíře 2 máme mnoho příkladů úspěšných režimů na podporu rodinných podniků. Tyto režimy byly eh, revidovány, zlep, měly by být ještě i zle, dále zlepšovány. Když se podíváme na tu novou eh, politiku, tak tady je mnoho příležitostí pro zlepšení eh, situace rodinných podniků. Měla by se řešit nerovné rozdělování přímých pladeb, měla by se řešit dostupnost pro malé zemědělce zlepšit, mělo by se zlepšit zacílení pilíře 2 a podpořit se mladí zemědělci. Nicméně tam vlastně je omezení ohledně toho, že se neví, jak jednotlivé členské státy přímé platby přerozdělí, takže těžko říct, jak to nakonec dopadne. Není tady žádná podpora odchodu do důchodu, takže bude přetrvávat problém s generační výměnou a některé režimy, jako jsou inovace, programy jakosti, tam to bude skutečně velice obtížné pro rodinné podniky, aby se aktivně zapojily. A co tedy můžeme říci o budoucnosti rodinných zemědělských podniků? Stále je to přetrvávající typ zemědělského podniku v Evropě, velice odolní, přežili válku, hospodářskou krizi. A důležité je, že ty rodinné podniky jsou malé i velké. To znamená, když vytváříme politiky, tak eh, někdy se můžeme příliš zaměřit na ty malé, a pak samozřejmě to je často na úkor těch středně velkých, kteří také podporují, pod, pod, potřebují podporu. Klíčovým cílem by tedy mělo být zlepšení tržní orientaci podniků, zlepšit jejich konkurenceschopnost, umožnit rodinám, aby zůstala na nohu, aby fungovala nezávisle a aby nezávisela na dotacích. Děkuji vám. Bardzo dziękuję, doktor. Děkuji. Zbývá nám už jenom posledních pět minut. A jak už jsem říkal, eh, následující prezentace eh, byla odložena na odpoledne, takže já vám dám nyní příležitost vyslovit své případné otázky k prezentacím, které již zazněly. Dozvěděli jsme se, že všechny tři přednášející z dnešního dopoledne s námi zůstanou i odpoledne, to nás těší. Také paní profesorka Davidová bude k dispozici pro vaše otázky, ale hlásí se paní Martinez, tak dostane slovo, prosím. Děkuji všem řečníkům. Zjistila jsem, že to jsou všechno ženy, což eh, není úplně typické. A možná by bylo vhodné zde zmínit úlohu žen v rodinném zemědělství. Druhá otázka, která zazněla minimálně z úst dvou řečnic a zaslouží si to analýzu, je bezmocnost eh, v potravinovém řetězci. A zdá se, že opatření, která, na která se zaměřujeme v rámci SZP, by měl řešit právě řešit ta, jiné otázky, než eh, vlastně mocenské vztahy v rámci potravinového řetězce. A uvítala bych komentář, protože děláme velmi malé pokroky v této věci. A evidentně to má dopad na příjmy rodinných eh, zemědělských podniků. A velmi mě zaujala poznámka doktorky Hennessy týkající se eh, volatility a daňového zprůměrování příjmů a že Existuje to v řadě členských států a můžeme dostat informace na toto téma a také jsem znepokojen na komentáři, pokud jde o ceně půdy a kdy přímé platby jsou zachycovány vlastně majiteli půdy a nikoli skutečnými zemědělci. A to je věc, o které jsme také mluvili při reformě SZP a snad jsme úplně neselhali v této věci. Poslední otázka. Pokud eh, rodinné farmy potřebují větší podporu, potřebujeme více peněz, anebo jsme schopni využít stávající zdroje lépe, protože rozpočet eh, asi nám neumožní získat větší prostředky, ale tady bych skutečně uvítala vaše odborné názory paní poslankyně Reimer. Děkuji. Já bych chtěla přednést jenom dvě připomínky, eh, hlavně k prvnímu příspěvku. Eh, já vidím velmi jako kritické, když rodinný podnik se eh, definuje pomocí počtu pracovníků, pracovních sil. E, musíme diskutovat také o sociálních dopadech toho e, a sice jak se vyhnout tomu, aby v těchto podnicích pracovali zejména důchodci, což v běžných podnicích e, není, není obvyklé, nebo aby se zapojovala již mládež, což také není obvyklé v jiných podnicích, tedy jinými slovy, jak mluvit o tom, aby ta rodina, která pracuje v podniku, byla odpovídajícím způsobem honorována. Eh, a souvisí to také potom se zabezpečením ve stáří, eh, když například pracují eh, ženy v rodinném podniku a není to nijak zohledněno v sociálních systémech. To, to vidím kriticky, protože je celá řada rodinných podniků, které ehm, to mají nějakým způsobem zvládnuté, zaměstnávají i ženy, ale je tady celá řada podniků, které prostě pracují a nějakým způsobem se nestarají o své důchodové zabezpečení. A nejedná se pouze o e, ženy, e, ale mm, také samozřejmě o vlastníky těch podniků e, Eh, ta mm, rodinná farma eh, funguje, eh, dokud funguje, dokud vlastně je v rukou manželů. Takže zaměstnanci z řad rodinných příslušníků, to může být nebezpečná věc a je jasné, že pokud rodina vlastní ten podnik, pak je to rodinný podnik. To je jediná definice, která se objevuje také v ostatních průmyslových nebo ostatních odvětvích v, v průmyslu vlastně um, je rodinným podnikem jenom ten, kde pracuje pouze e, rodina a kde nepracuje rodina, to už potom není rodinný podnik, nebo kde pracuje i někdo jiný kromě rodiny, tak už to není rodinný podnik. Čili tato definice je velice citlivá. E, a dále bych ráda věděla od obou referentů, protože eh, já bych chtěla slyšet vědeckou definici, co je malý, co je střední a co je velký zemědělský podnik. Za celá eh, léta, já eh, pracuji v zemědělství, pět let jsem teď v parlamentu, jsem se nesetkala za celou, za celou svoji kariéru s nikým, kdo by to uměl vědecky nadefinovat. pochopila jsem, že malý podnik v Německu je giganticky velký podnik v porovnání s italským malým podnikem. Nebo rozdíl mezi západem a východem. Rumunsko, malý podnik je e, samostatný e, malý podnik. To je podnik, který u nás by se v Německu označoval spíše jako hobby farma. E, čili e, malé a velké podniky mm, nebo malé podniky musí e, dostávat větší podpory, nebo tomu tak není. Čili my neseme odpovědnost za efektivní využívání výdajů, tedy malé a nejmenší podniky, nakolik je můžeme podpořit, tak abychom e, zachovali nějakou přidanou hodnotu na evropské úrovni, a nebo je nepodporovat, protože pak tady není trvalá udržitelnost investic. To je také otázka, čili je nebezpečné podle mě e, zaměstnance z řad rodiny používat jako definici, anebo e, používat velikost um, těch, pod, těch podniků jako základ definice uh, nebo vycházet z toho, že ty podniky jsou řízené rodinou a mohou potom mít i zaměstnance vlastně mimo rodinu. Ještě minutku. Například pivovar, rodinný podnik, Takových je celá řada rodinných podniků, rodinných pivovarů a tam nepracují ale jenom členové rodiny. E, z pravidla je tam jeden či dva lidé z rodiny ve vedení a zbytek jsou zaměstnanci mimo rodinu a přesto je to považováno za rodinný podnik. A já si myslím, že není dobré, když pro zemědělství bychom zaváděli nový systém definic, a protože společnost e, smýšlí jinak a společnost to nikdy nebude akceptovat. Děkuji. Eh, já nevím, jestli eh, teďka můžete doufat eh, v to, že budeme jinak definovat rodinné podniky, nebo že nalezneme definici pro rodinný podnik všeobecnou, protože rodinné podniky jsou opravdu velmi různorodé. Já myslím, že to není na nás, že to přenecháme specialistům. Uh, Eh, tedy větší část diskuse přenecháme na odpoledne, ale já požádám přesto naše panelisty, aby zareagovali na zaznělé otázky. What? se týče žen, tak výzkum ukazuje, že příspěvek eh, pracovní žen v rodině je velmi důležitý. Avšak eh, jejich podíl na zemědělské činnosti je mnohem méně významný v zemích EU. Což znamená, že ta zjištění jsou správná. Zemědělec je většinou muž. A potom je to sociální aspekt, kdy z hlediska dědických zákonů. V některých eh, zemích zákony o dědictví poskytují stejný podíl všem dědicům, což je problém pro ty nejmenší zemědělské podniky, ale v jiných zemích eh, se majetek, majetek přechází na nejstaršího syna. A tady je třeba si vyměňovat zkušenosti v jednotlivých zemích. Jak se liší jednotlivé legislativy a jak eh, vlastně eh, legislativa brání ženám, aby působily v řídících funkcích. A faktem je, že v řadě zemí na nerodinných podnicích řídí podnik ženy, ale mnohem méně na rodinných farmách. A je to problém. Existují miliony podniků do dvou hektarů a jejich výroba je do 2000 euro. A i v těch nejchudších členských státech EU nemůžete uživit rodinu za 2000 euro. Takže to jsou skutečně velmi malé podniky. A jaké existují strategie? Ta strategie by měla eh, být eh, taková, že vlastně neexistuje jedna jediná vítězná strategie. Třeba podporovat růst, komercializaci, ale také vlastně umožnit podporu těch, kteří chtějí opustit zemědělství. A pokud jde o důchodové systémy a dokonce celonárodní eh, důchodové systémy, to by bylo důležité, aby bylo možné opustit velmi malé a velmi zranitelné zemědělské podniky, protože nepřejeme si, aby generace se pouštěly do začarovaného kruhu nesmírně malých eh, zemědělských podniků. A ať budeme chtít dělat cokoliv do roku 2020, tak eh, existuje víceletý finanční rámec. Může to znamenat lepší využití zdrojů, ale nemůžeme uvažovat o vyšším rozpočtu. Takže cokoliv budeme chtít dělat, by mělo být skutečně v lepším využití zdrojů, včetně podpory zemědělců, kteří chtějí opustit zemědělství u těch nejzranitelnějších podniků. Děkuji. Dámy a pánové, budeme muset eh, nyní skončit a odpoledne budeme pokračovat. Dobře, dáme vám slovo nyní, protože musíte odejít. Děkuji. Ano, velmi stručně. Bohužel tu nebudu odpoledne, takže na minutu si vezmu slovo, pokud je o úlohu žen. Členky panelu a také poslankyně, které zde mluvily, jsou ženy a to je velmi nezvyklé. V celém světě v zemědělství 43% všech eh, pracovníků jsou ženy, nejen v Evropě, ale také v Evropě a na celém světě ženy systematicky mají menší přístup tomu, co je třeba, aby byl člověk produktivní v zemědělství, co znamená inovace, výzk, zjištění výzkumu, podporné služby a v, veškerém úvěry, přístup k půdě, eh, hnojiva, veškeré vstupy, to uvidíte všude na světě. Ženy prostě nemají takový přístup právě k tomu. A v Evropě jsou právní tituly k půdě v rukou mužů. Liší se to v jednotlivých zemích. Je od 5% v Nizozemsku náleží ženám, pokud týče tedy eh, právních titulů k, žena, eh, k půdě. A v Lotyšsku, Estonsku je to pod 50%. To znamená, na celém světě ženy mají menší přístup k veškerým produktivním zdrojům a specificky k půdě což samozřejmě přináší problém, pokud jde o budoucnost rodinných zemědělských podniků. Když hovoříte o rodinných farmách, tak je třeba také vlastně řešit, jak vypadá rodina, protože v rodinách se také vyskytují problémy, rodiny se rozpadají a je třeba se zabývat i tím, abychom zajistili, aby jak muži, tak ženy dostávají to, co potřebují, aby mohly být produktivní v zemědělství. A velmi důležité je účast a hlas v politických procesech. A důležitá politická dimenze je zajistit, aby ženy se podílely na výrobních, výrobních organizacích a výrobních družstev, aby tyto organizace byly podporovány, aby byly otevřené, spravedlivé, demokratické a aby zahrnovaly také hlas žen. Jinak hlas žen nebude slyšet a jejich hlas je klíčový pro veškeré politické procesy, pro efektivitu zemědělské politiky a také budoucnost rodinného zemědělství. Děkuji vám mnohokrát a myslím, že trend je takový, že na malých farmách ženy více pracují a muži ovládají řízení velkých podniků. Samozřejmě práce na malých podnicích je obtížnější a ženy tam pracují ještě usilovněji a to stojí za to zmínit. Děkuji vám mnohokrát, pan předseda děkuje laskavě tlumočníkům za to, že byla překročena pracovní doba. Já se s vámi chci rozloučit, vím, že máte další povinnosti odpoledne a my budeme pokračovat v našem jednání v 15.00 odpoledne a budeme projednávat eh, budoucnost společné zemědělské politiky po roce 2020. Děkuji vám.